Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem velice potěšen, že zde mohu uvítat 150 eh, žákyň a žáků z 33 zemí, kteří se účastní scholy Euronest 2013. Účastnili se Euronest scholy. Srdečně vás zde vítáme. Zwei Tage lang haben die jungen Tyto mladí lidé po dva dny jsou z Armenie, Azerbajžánu, Běloruska, eh, Ukrajiny, Moldavska a Evropské unie a diskutovali zde v Evropském parlamentu o klíčových otázkách východního partnerství. Účast mladých lidí na demokratické vývoji a diskutovalo se také o energetické účinnosti a celé řadě dalších témat. Jsme rádi, že jste se zapojili a rád bych vám poděkoval za ty živé diskuse, o kterých jsem byl informován. Slyšel jsem, že váš entuziasmus eh, v diskusích byl srovnatelný s tím, jak zde probíhá práce v Evropském parlamentu s našimi kolegy, takže já vám děkuji a přeji vám mnoho úspěchů. Zasedání přerušené 24.10.2013 tímto opět eh, zahajuji v jeho pokračování a je zde dotaz kolegy Stýra. Prosím. Gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče, jutro... Vážený pane předsedo, dnes ráno 100 tisíc lidí pochodovalo Vukovarem. A to na památku skutečnosti, že toto město před 22 lety eh, eh, bylo zničeno. Eh, je to vlastně poprvé, co si připomínáme tuto událost ve Vukovaru po té, co Srbsko přistoupilo se přidružilo k EU a to je také důvod, proč je zde několik hostů. Já bych chtěl vyzvat vás všechny, abyste eh, projevili eh, respekt a úctu těm, eh, kdo padli ve Vukovaru. A měli bychom nyní žít v míru v sjednocené Evropě. Děkuji. Děkuji vám, pane Stýre, za tuto informaci. Zápis a přijaté dokumenty zasedání ze 24.10. jsou k dispozici. Máte k tomu nějaké námitky? Není tomu tak, takže zápis je schválen. Nyní sdělení předsedy. Příslušné orgány Německé spolkové republiky mě informovaly, že paní Gabriele Stauner byla s účinností k 30.10.